28%. Já osobně se domnívám, že nejen tady těch 20% je důležitý benchmark, ale také, že v ty, že je tam ta hranice dvou miliard v rozpočtu. Dvě miliardy, to je samozřejmě velká částka. Otázka zní, zda ty dvě miliardy se čerpají to za nebo v příštím roce. Já si myslím, že zpravodajové v příštím období budou mít velkou práci, aby zachovali tady ten strop dvou miliard. Musíme o tom také intenzivně diskutovat. Takže mě zajímají názory mých kolegů, zejména efekty Brexitu pro nás je jasné, že musí být projednán balíček, aby rozpočet do roku 2020 byl zajištěn. To jsou ta současná jednání, která probíhají, ale všichni víme, že pokud by došlo k tomu tvrdému Brexitu, který by vstoupil platnost od 1. dubna a letu, příštího roku, tak by se některé věci změnily. A otázka zní, jaké by byly dopady toho tvrdého Brexitu zejména co se týká domácí politiky ve Velké Británii, ta je velmi nejistá, nevíme, jak bude reagovat Skotsko na ta výst- jednání, nevíme přesně, jak se v Irsku bude dále vyvíjet situace, jak se zachová Gibraltar. Takže mm, v podstatě e, z Britové vyjádřili, že by chtěli zůstat tedy konce volební, že i v roce 2020 v parlamentu, ale ta jednání můžou, mohou v podstatě vyústit v různé varianty a budeme potom čelit dalším otázkám které vyvstanou, zejména tedy otázka flexibility rozpočtu, to je mm, velká, velké téma. A zde by mě také zajímaly názory kolegů, jak eh, toto všechno vidí. Bod, který si myslím, že je také rozumný a každý rok o něm diskutujeme, to jsou ty mm, všeobecné eh, výdajové paušály. Já bych eh, On byl proto, aby paušály pro poslance byly maximálně transparentní a zachovávaly maximální transparentnost. Já pro mě by byla optimální varianta. Víme, že jsou paušály na kilometr jízdy autem v členských státech Ono je těžké někdy eh, dokázat, jaká značka eh, pohonné hmoty a jakým autem se jelo. Takže jsou prostě určité paušály na kilometr, které... A když člověk potřeb, spotřebuje více prostředků, tak si to musí uhradit sám ten zbytek. Takže no, potom si to tedy poslanec musí doplatit sám. Z tohoto hlediska si myslím, že ty paušály nebo ty dávky jsou relativně jasné. Návrhy z loňského roku, těmi jsem se také zabýval dopodrobná s kolegy a kolegyněmi na straně Evropského parlamentu zase je požadována větší transparentnost, žádá to veřejnost. Já, co se týká mm, domovských stránek a na straně Evropského parlamentu, když bych se chtěl dozvědět, jak vlastně je mm, dobré, skvělé využívání těchto paušálů, tak mohu pouze konstatovat, že téměř žádný poslanec nevy, nezadává nějaké detailní informace o tom, jak využívá, jak zachází s těmito paušály. Možná tedy bychom měli sice nechat to na dobrovolné bázi, ale byl bych rád, kdyby kolegové eh, toto zveřejňovali. I já bych se třeba poučil něco z toho, co mohu dělat lépe. Potom, co se týká nákladů na volební kampaň, tak to je samozřejmě vždy výzva protože náklady eh, v, v této oblasti vždy souvisejí s eh, tou schodou, se způsobilostí, co je povoleno, co není podmínek již je relativně hodně a samozřejmě je nutno lépe využít prostředky pro práci s veřejností. Myslím si, že pan generální ředitel nám to právě dobře eh, vysvětlil, že parlament je na to dobře připraven a zde se také pokusíme tuto volební kampaň vést objektivně a efektivně. Potom eh, je určitá kritika na pra, o rekons, práce na rekonstrukci v budovách PHS nebo v, některých budovách ve Štrasburku. To je také otázka, pak je zde také otázka zajištění důchodů poslanců. Je zde hodně otázek ohledně spolupráce s výborem regionu a s ekosokem já si myslím, že jsou zde některé dobré pozměňovací návrhy, které jsme obdrželi, které mm, umožňují určitý úsporný rozpočet a já se samozřejmě budu snažit všechny pozměňovací návrhy, které navrhují nějaké rozumné úspory podpořit, tak abychom ty výdaje zredukovali a abychom dosáhli co možno maximální úspory pro eh, peněz daňových poplatníků, protože myslím si, že toto je náš důležitý úkol a také důležité v komunikaci s veřejností. Děkuji. Děkuji, pane Rybigu. Navrhuji tedy, abychom nej, dali nejprve slovo stínovým zpravodajům, jak je běžný postu, protože už máme, jsme nabrali malé spoždění, takže vás poprosím o stručnost a po minutě vám vyšlu určitý signál, že byste měli ukončit váš takový, takové znamení, abyste už omezili váš příspěvek. Takže jako první má slovo paní Gabia Zabal-Rubia. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit dodržet tu jednu minutu. Už jsme s panem Rybigem několikrát diskutovali. E, ta obecná linie pozměňovacích návrhů je za prvé zachovat výši běžných údajů opravenou o inflaci a v tomto případě také zachovat souchrný rozpočet celého parlamentu pod těmi dvěma miliardami, což je takové <laughs> magické číslo. Předložili jsme řadu pozměňovacích návrhů týkající se problému eh, penzí, eh, náhradu za, problému náhrady za mise, také jsme požádali byro, aby změnili pravidlo, aby stipendisté, kteří jsou v parlamentu, měli eh, nějaký důstojný plat a také, aby výbor pro obtěžování měl k dispozici eh, peníze na odborníky a profesionály. Ještě komentář k Brexitu. Já si myslím, že Brexit, ať bude vypadat jakkoliv, bude mít pro parlament stejný účinek. Britští kolegové bohužel odejdou k dni nabití účinnosti Brexitu a z ekonomického hlediska to samozřejmě bude mít vliv na rozpočet. Äh, Děkuji. Pana Kelmra zde nevidím, respektive viděl jsem ho, ale v tuto chvíli není, takže Gerald depre. Prosím. Ano, pane předsedo, jak jste právě připomenul, já nejsem stínovým zpravodajem za ALDE, ale pan Ali je nepřítomen, takže ho tady nahrazuji. S velkým zájmem jsem si vyslechl mm, slova kolegy Rubiga a on řekl něco, co mě velmi potěšilo. Mezi pozměňovacími návrhy zmiňuje i pozitivní návrhy. To je skvělá zpráva. a já doufám, že ty, co jsme předložili my, také byly zařazeny do této kategorie. Já jsem si tady poznamenal, co říkal pan Rubik ale bylo by dobré to ještě vyjasnit. Celkové navýšení rozpočtu chcete, aby, mám tady na mysli tu celkovou částku, chcete to omezit vlastně tím, že by se to navýšilo jenom o míru inflace, rozuměl jsem tomu správně. A máte představu, jaká je ta míra inflace, která v tomto případě se bude tedy brát v úvahu, protože to je důležité z rozpočtového hlediska. Eh, co se týče skupiny ALDE, my se domníváme, že souhrný rozpočet musí být nižší, než jsou 2 miliardy euro. Připomínám, že se jedná o volební rok a opravdu občané jsou na to velice citliví, eh, pokud jde o navyšování výdajů, především u parlamentu, protože mnoho lidí si myslí, že peníze v rozpočtu Evropského parlamentu slouží k tomu, aby si je poslanci strkali do kapes a je tedy třeba na to být velice opatrní. E, také jsme navrhli určité úspory a já bych, pane Rubigu, některé chtěla zmínit. Za prvé, už na předchozím jednání jsem se pozastavil nad nutností upravovat některé budovy. Když se teď procházím v 15. patře, E, tam, kde mám kancelář ve 12. patře a v 8. patře, tak si říkám, kdo o tomhle rozhodl, je to skutečně naléhavé, co to má za cíl. A pak i další rozhodnutí. Možná vám bude připadat, že jsem trochu zastaralý, ale rozdávaly se všude webové kamery a sluchátka. Kdo to objednal, kdo to chtěl a proč se to dělá, pro koho je to určeno takže jsou tady, opravdu se přijímají některá rozhodnutí týkající se vybavení eh, prací v budovách, kde si musíme klást otázku, proč to někdo takto rozhodl. A určitě bez problémů by se daly najít cesty, jak eh, uspořit v eh, rozpočtu parlamentu a udržet ten rozpočet pod těmi dvěma miliardami. Ještě dvě úvahy. Já mám jenom minutu, aha. Eh, omlouvám se. Já jsem nedodržel ten čas, tak nejsem pro ty jednoduché eh, paušály týkající se eh, režijních nákladů. Nejsem pro ty změny týkající se parlamentních asistentů a to je asi to hlavní Eh, co jsem chtěl říct jménem naší skupiny. Já jsem měl minutu, to jsem vůbec netušil. Krát ano, pane Depre, i samozřejmě stručné vyjadřování je kulturní věc. Ta další řečník na řadě, pan, pan Tarant. Děkuji. Během jedné minuty. Mohu říci, že vlastně je dobrá zkušenost pracovat s panem Rubigem a jsem velice potěšen tou jeho vstřícností vůči pozměňovacím návrhům. Některé možná byly i trochu radikální e, e, za zelené. A jenom bych chtěl zdůraznit e, tři důležité věci, které by se možná ještě daly vylepšit. Za prvé, Eh, to je ta politika budov, politika nemovitostí. Eh, I když asi nejsme inženýři, tak pan Depres určitě má zkušenosti se zprávou nemovitostí a chtěli bychom tedy podpořit jeho přístup a jeho eh, názor, pokud jde o budovu SPAK. A určitě by bylo možné vlastně tu údržbu Eh, vlastně eh, stanovit na nějakou vhodnou dobu, nezrovna na, na rok 2019, protože takto vlastně si to rozhodne starý parlament a nový prostě eh, tomu bude muset čelit v roce 2019. Dále. Je tady ta otázka dobrovolného uh, důchodového systému. Tam asi by bylo třeba to změnit anebo to úplně stáhnout. Uh, a konečně akreditovaní asistenti a zastropování jejich eh, důchodů. Pokud bychom to mohli vyřešit, tak možná vděční asistenti by pak chodili klás věnce na naše hroby. Děkuji. Děkuji. Další na řadě pan Zány za NF. Děkuji velice rychle protože určitě budeme mít ještě čas eh, o tom diskonovat na schůzí stínových zpravodajů. Já souhlasím s cílem zůstat pod těmi dvěma miliardami, ale nejenom ta, protože, jak říkal pan Depres, že to je volební rok, ale protože naším cílem je používat skutečně eh, inteligentně peníze daňových poplatníků. My jsme předložili návrhy škrtů eh, ve výdajích. Myslím, že tady je mnoho cest, kde se dá jednat, kde můžeme ušetřit a chceme samozřejmě zajistit především eh, eh, transparentnost, pokud jde o tu náhradu režijních nákladů. Tam myslím, že je určitě třeba eh, možné to nějak chytře změnit, použít například metodu, tak jak se používá u parlamentních náhrad, kde ty výdaje jsou nahrazované na žádost, není to automatické, to je velice jednoduchá metoda a zbytek určitě ještě prodiskutujeme na schůzce mezi stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Tak tím bych není udělil slovo dalším řečníkům za frakce. Tady už vidím žádost o slovo. Um, Děkuji, pane předsedo když se porovnáme s jinými parlamenty, tak to vyznívá příznivě, to říkal pan Rubik, to je samozřejmě velice eh, cené, eh, i když to srovnáme s obnovými národními parlamenty, samozřejmě vezmeme to jaksi v relativních číslech. Eh, myslím si, že nejdůležitější, co můžeme udělat, podívat se na úspory, kterých bychom dosáhli, kdyby tento parlament fungoval s jediným sídlem. Eh, nevím, jestli pan Macron skutečně chce měnit tu Evropskou unii. Pokud to myslí vážně, tak možná by mohl souhlasit s tím, že se změní ty smlouva potřebným způsobem. Je eh, hezké šetřit peníze daňových poplatníků a my samozřejmě s tím souhlasíme ale když se dělají úspory, tak ale zároveň je třeba některé peníze někam eh, alokovat a za to mé krátké desetileté působení eh, jsem zjistil, že je třeba zdůrazňovat problematiku sexuálního obtěžování a obtěžování eh, obecně. A pokud chceme být tedy lojální vůči našim zaměstnancům, tak bychom měli skutečně vyčlenit odpovídající rozpočet na to, abychom mohli řešit tyto problémy. A ještě pro kolegu Depreze, pokud jde o technologie, ano, eh, myslím si, že něco eh, je na tom je, co říká, ale myslím si, že zároveň si musíme dát pozor na falešné úspory, pokud jde o technologii. Když se podíváme na eh, softwary a budeme na nich šetřit, tak můžeme být potom zranitelní takže je třeba zajistit, eh, že se ten, to IT prostředí posuzuje jako celek, ne že prostě bychom chtěli jenom nějak demonstrovat, že tam ušetříme. Musíme eh, samozřejmě tu práci odvádět s rozmyslem a některé ty výdaje v IT povedou k úsporám, například, že budeme moci pracovat mezikontinentálně. Děkuji. Už nemám žádnou další žádost o slovo. Takže pane Rybiku, jestli chcete reagovat na nějaké závěrečné připomínky, takže děkuji všem kolegyním a kolegům. Mm, padlo zde několik zajímavých návrhů. Mluvili jsme, hovořili jsme v předsednictvu o e, našem pos, úsporném postoji k rozpočtu se všemi důsledky, takže já už se těším na další jednání, protože Domnívám se, že máme úkol zejména před volbami zacházet s prostředky daňových poplatníků co nejefektivněji, takže děkuji za podporu kolegů, kteří tedy vyjádřili eh, připomínky a pozměňovací návrhy v tomto smyslu předseda. Děkuji, pane Rybigu, tím se dostáváme k dalšímu bodu a to je stanovisko pana Aliho pro náš výbor na téma budoucnost potravinářství a zemědělství. Takže pane Ali, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, úloha zemědělství v Evropské unii zajišťuje bezpečnost potravin pro více než 500 milionů evropských občanů má zvláštní význam tím spíše, že evropští producenti závislí na přírodě a jsou také přímými ochránci životního prostředí. Evropská unie má přes 6 milionů občanů, kteří přímo pracují v zemědělství a další v transformaci potravin. A ultraperiferní oblasti a lesnické oblasti neslouží pouze produkci potravin, ale jsou také regiony, které jsou osídleny řadou evropských občanů je to také základ pro cestovní ruch a využití volného času. Takže z tohoto hlediska si přejeme, aby vzdělení eh, o budoucnosti zemědělství a potravinářství bylo směřováno výboru Agri a mělo by zdůraznit následující. Abychom splnili cíle SZP, je třeba zajistit nezbytné financování během víceletého finančního rámce v budoucnosti. Navíc je třeba modernizovat společnou zemědělskou politiku. A současně Evropská komise měla zajistit, že funkce finanční kontroly, kontrola finanční a audit by měly pro- probíhat podle stejných norm a podmínek ve všech členských státech. Kromě toho je třeba také provést spravedlivé rozdělení přímé podpory v členských státech, abychom rychleji překonali rozdíly mezi jednotlivými regiony Evropské unie. Tudíž eh, pomoc jednotlivým eh, zemědělským podnikům má klíčový význam. Eh, chtěl bych podpořit veškeré aktivity, které mají zvýšit efektivitu zemědělství a také dospět k evropské DPH. Děkuji. Eh, Děkuji kolegovi Ali. Vidí, dívám se do sálu, zda se někteří kolegové chtějí vyjádřit. Hmm. Ano, pan Denano se hlásí. To ano, já bych chtěl poděkovat kolegovi Alimu za jeho zprávu. Souhlasím s těmi hlavními směry jeho stanoviska, zejména co se týká nutnosti zajistit budoucí společnou zemědělskou politiku zaměřenou na udržitelný rozvoj s lepším využitím zdrojů, také svědčit diverzifikaci a zajistit podporu zaměstnanosti, zejména pro mladé zemědělce. Také evropská přidaná hodnota a ta by měla být více upřesněna, protože je potřeba neměli bychom využívat tuto, definitiv, tuto uh, definici, abychom spochybnili společnou zemědělskou politiku a aby vlastně jsme se zaměřili pouze na krátkodobé cíle. Je nás hodně, kteří máme obavy, pokud se týká těch nových modelů navrhovaných komisi, neměly by vést k nějakému znovu znárodnění zemědělství. Nicméně čistě rozpočtové aspekty stanoviska zde navrhnu, pane zpravodaji, několik doplňků, zejména v těchto věcech. Za prvé společná zemědělská politika, která bude udržena v budoucnosti nejméně na stejné úrovni i po odchodu Spojeného království. Současný systém dotací nesmí být nahrazen finančními nástroji. Přímé platby vytvářejí evropskou přidanou hodnotu a posilují jednotný trh podporují přímou konkurenci. Je také nezbytné vytvářet nové nástroje, které by měly zmírnit vol volatilitu cen a umožnit financování občních programů, zejména na těch nejvzdálenějších a nejizolovanějších území, nebo které jsou určitým způsobem přírodně handicapovány. Také potřeba posílit synergie mezi otázkou přijímání migrantů a otázkami rozvoje venkova a zemědělství. Děkuji. A děkuji. Další kolegové se nehlásí o slovo, takže dám, komisi slo- dám slovo komisi, pokud chce se vyjádřit. Thank you, chairman. Děkuji, předsedo. Budu velmi stručný. Zpráva jakož i usnesení Evropského parlamentu z minulého týdne skutečně mm, zmiňuje celou řadu důležitých otázek a nebudu je opakovat, ale chci ubezpečit europoslance, že Evropská komise při přípravě svých návrhů, které budou zveřejněny 2. a 22. května, velmi pečlivě tyto otázky zvažuje. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. Takže tím můžeme ukončit tento bod programu. Chtěl bych připomenout, že pokud se týká času, tak jsme mezi dvěma mlínskými kameny. Na druhé straně náš výbor dostal pozdě byl pozdě informován výborem pro zemědělství. Na druhém straně máme Tyrkisový týden, takže byl jsem informován, že pozměňovací návrhy ke stanovisku pana Aliho budou moci být zohledněny pouze, když budou předloženy v anglickém jazyce. Je to škoda, ale bohužel mm, vzhledem k časovému hledisku nemáme jinou možnost časový harmonogram je 28. března pro předkládání pozměňovacích návrhů a tím se dostáváme k dalšímu bodu jednání, to je bod 18, uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku. Spravodajem je Jose Manuel Fernández, takže tím tomu dávám slovo. Muito obrigado, senhor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Fond Solidarity vyjadřuje solidaritu Evropské unie. Bohužel má eh, řešit přírodní katastrofy a když čelíme klimatickým změnám, musíme také tento fond posílit a v rámci víceletého finančního rámce navrhujeme navýšení ze 400 milionů na 1 miliardu pro další programovací období pro roce 2020, což neznamená, že by členské státy sami e, neměly využívat své prostředky, které mají k dispozici pro tyto účely v oblasti prevence, protože prevence má přednost před následnými kroky po katastrofě. Zde hovoříme o mobilizaci 104 milionů euro pro Portugalsko, Španělsko, Řecko a Francii. Portugalsko a Španělsko v důsledku lesních požárů ve Francii na Guadalupu v létě došlo k hurikánům a v Řecku je to z důvodu závažného zemětřesení, které tady před, ty částky přes 50 milionů pro Portugalsko, kde bohužel přišlo o život přes 100 lidí. Je třeba chránit lidské životy, lidskou důstojnost a to by měla být naše hlavní priorita. A to je první věc, kterou bychom se měli zabývat. Prevence by měla mít tento cíl, zejména ve Francii. Jsou zde určité prostředky vyhrazen, je, jsou to prostředky pro Galici a pro Řecko je to určeno pro ostrov Lesbos. A zde by mělo dojít ke změnám v rozpočtu, protože Fond Solidarity je zvláštním nástrojem. A já zde chci zdůraznit právě ten aspekt solidarity. Jsou to členské státy, které již před delší dobu předložily tu žádost a my bychom měli tu solidaritu prokázat a měli bychom to odhlasovat na plénu v květnu, aby finanční zdroje mohly být vyplaceny těmto členským státům a aby je mohli požít co nejdříve. Chceme také rovnost, transparentnost při používání fondu Solidarity a existují regiony, které jsou velmi zasaženy přírodními katastrofami. A tyto regiony by měly mít přednost Členské státy zdůraznily skutečnost, že přeprogramují určité prostředky z partnerských dohod a poskytnou podporu co nejdříve osobám, které byly postiženy a místním hospodářství. A je tu také velký objem infrastruktury, která byla poničena, takže Evropská komise by měla využít transfery prostředků z různých oblastí partnerství. A jde o transfery, které požadují členské státy a věřím, že komise to schválí co nejdříve. A v rámci těchto transferů bude důležité se soustředit na připravenost a prevenci. Je třeba definovat klíčové oblasti a udělat všechno pro to, aby ty tragédie, které nastaly, už se nezopakovaly, včetně ztrát lidských životů. A je třeba zřejmé, že některé přírodní katastrofy jsou mimo naši kontrolu, ale můžeme ovlivnit dopady a musíme se snažit o minimalizaci těchto dopadů. Do 27. března je termín pro podání pozměňovacích návrhů a měli bychom to schválit v květnu na plénu. A tato mobilizace je skutečně výrazem naší solidarity a je to kapka v moři, když se podíváme na rozsah těch katastrof a jejich dopad. Děkuji. Hlásí se pane, paní Jetemeky o slovo, tak prosím. Děkuji. Chci poděkovat panu Fernandešovi za návrh stanoviska z evropské spolupráce čerpáme celou řadu výhod v oblasti civilní ochrany a stále více čelíme přírodním katastrofám a může to být i v budoucnosti. A bohužel ta situace by mohla být ještě mnohem horší díky pokračování klimatických změn. Ano, takže to je asi k jinému tématu, nicméně pan Denano se nám hlásí. Ano, pane předsedo, Smo v mé frak- moje frakce vítá toto rozhodnutí vyjádřit nezbytnou evropskou solidaritu s regiony, které byly zasaženy přírodními katastrofami. Samozřejmě myslíme na oběti a jejich rodiny a plně podporuji spolu se svou frakcí zprávu pana Fernandeše zejména ten aspekt prevence vítám a tak, abychom se snažili zmírňovat tedy následky těchto katastrof. Děkuji. Vielen Dank. Weitere Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo k této věci, takže bych rád ještě zdůraznil jednou, že pozměňovací návrhy mohou být předloženy do 27. března a tím se dostáváme k dalšímu bodu a to je návrh 1 k souhrnému rozpočtu za rok 2018. Náš zpravodaj pan Muresan zde bohužel dnes nemůže být, takže znovu má slovo pan Jose Manuel Fernández, který ho zastupuje. <clears throat> Děkuji. To je první opravný rozpočet roku 2018. Výsledek mobilizace Fondu Solidarity to bylo právě předloženo a je to 1,4 milionu euro. Tudíž musíme opravit rozpočet a termín pro pozměňovací návrhy je 28. března. Hlasování proběhne 16. a 17. května v rozpočtovém výboru. Jak už jsem řekl, Jde o mobilizaci prostředků z fondu Solidarity a měli bychom to schválit, tedy tento návrh opravného rozpočtu. Že chce se někdo k tomuto vyjádřit z našeho výboru? Nevidím, že by se někdo hlásil, takže podle mých podkladů je 27. Eh, datum pro předložení pozměňovacích návrhů. Ty si řekl 28 tak kdo si chce být opravdu jistý, tak ať je předloží do 27. Tím se jsme tedy prošli bod 19 našeho programu a znovu dávám slovo panu Fernandežovi k bodu 20 mechanismus civilní obrany Unie. Eh, Děkuji, pane předsedo. Evropská unie by měla mít společné prostředky, které by řešily následky přírodních katastrof. Netýká se to jenom lesních požárů, ale také zemětřesení, povodní, teroristických útoků. A Evropská unie jako taková by měla vytvořit tyto společné prostředky pro ochranu lidských životů. A to také povede k úsporám. Můžeme se zabývat specifickým příkladem lesních požárů, kde s menší koncentrací prostředků budeme mít lepší pokrytí a více prostředku 15 letounů, které budou řízeny centrálně, bude mít větší dopad, než když budou ty letouny v jednotlivých členských státech. A je na nás, abychom byli připraveni pro eh, tyto přírodní katastrofy, protože řada z nich vyplývá z klimatických změn a nechceme, aby se ta situace zhoršovala v budoucnosti. Což neznamená, že členské státy by neměly odvádět eh, svou úlohu. Avšak my bychom měli mít centrální společné evropské prostředky a to by, byla, to by byl hmatatelný výraz evropské solidarity. A chceme také, aby členské státy navýšily své přispění do této oblasti a můžeme podpořit návrh komise v tomto směru a přejeme si navýšení dobrovolných vkladů do, toho, do těchto společných prostředků. Komise navrhuje navýšení o 280 milionů v závazcích na období 2018-2020 a tady se dostáváme do nové fáze a v této nové fázi potřebujeme nové čerstvé prostředky. Proto můj návrh, pokud jde o, o rozpočet na unijní mechanismus civilní ochrany, říká, že tě, těchto 280 milionů by měly být nové prostředky, které nebudou převedeny z jiných programů, z jiných dalších důležitých politických oblastí, ale měli bychom poskytnout čerstvé nové prostředky na tuto novou prioritu. Měli bychom využít nástroj flexibility, abychom zajistili, že poskytujeme tyto nové prostředky a nebudeme je prostě ubírat v jiných oblastech. Proto navrhujeme na navýšení o 280 milionů. Není to mimořádná částka, myslíme si, že by to mělo být financováno z nástroje flexibility a nikoli převedením, transferem z jiných oblastí. A uvidíme, zda a rada s tím bude souhlasit a zda se postaví za svá prohlášení. Často má rada odvážná prohlášení, ale když jde o poskytnutí prostředků, tak už tak odvážní nejsou. Takže solidarita je tady velmi důležitá a tady bychom skutečně uvítali podporu rady. 280 milion navíc do této oblasti by měla být absolutní prioritou pro záchranu lidských životů a to je věc, to je oblast, kde by rada měla stát za svými zásadami. A tudíž žádáme o těch 280 dalších milionů. Děkuji. Stínové zpravodaje, kteří byli zapsáni, nevidím. Eh, na, zde v sále, takže dávám přímo slovo těm, kteří se hlásí. Nyní, ano, prosím. A prosím, mikrofon si zapněte. Try again to, to this point. Okay, I would like to... to zkusím ještě jednou k tomuto bodu. Chci poděkovat panu Fernandešovi za jeho zprávu, za návrh stanoviska tedy. A z evropské spolupráce v civilní ochraně můžeme čerpat mnoho výhod ale bohužel budeme čelit dalším přírodním katastrofám a může, musíme na ně být připraveni. Avšak, a možná si všichni myslíme, že východiskem by měla být odpovědnost v členských státech a národní orgány musí být dobře připraven na to, aby čelili výzvám. A také je to nejrychlejší cesta, jak poskytnout pomoc pokud bychom měli čekat na pomoc dalších částí Evropy, tak to bude trvat dlouho. A pokud eh, vypukne požár, tak víte, že to bude také velmi obtížné ten požár zastavit, uhasit, pokud se bude čekat několik dnů, než přijde pomoc. Tedy pokud je o financování, této iniciativy, tak jsem skutečně pro přesměrování. Myslím, že bychom to měli využít v té míře, jak to navrhla komise, avšak některé položky, které navrhuje komise, jsou z programů, které byly velmi dobře realizovány a mají vysokou míru absorpce. A jak dobře víte, Procházíme náročným obdobím v rámci MFF. Máme, dochází k velkému poklesu v rozpočtu z hlediska odchodu z Spojeného království a musíme tedy eh, definovat ty položky, které nejsou úspěšné. A proto navrhuji, abychom se připravili na úkoly před námi a tuto iniciativu vlastně použili jako příklad pro rozpočtovou kázeň. Nemůžeme pořád žádat o nové prostředky v parlamentu. Měli bychom požádat komisi, aby předložila návrh přesměrování prostředků z těch položek, které v současnosti zaostávají za plněním. To je mé sdělení. Děkuji. Děkuji. Pa, paní Gardia Zabal Rubial se hlásí o slovo. Sí, muchas gracias. Děkuji. Máme trochu uh, náskok oproti časovému plánu, takže náš stínový zpravodaj tady není, ale každopádně určitě se shodneme na tom, že je užitečné uh, Eh, aby vznikl takový mechanismus na tomto výboru. Zodpovídáme spíše za financování než za obsah a jakýkoliv nástroj, jakákoliv nová politika, cokoliv, co se zavádí nově, musí tedy dostat nové peníze. Paní Jatemaki říká, že nemůžeme pořád žádat o více peněz, ale pokud děláme pořád více věcí a máme více pravomocí, tak potřebujeme nové peníze, protože jinak, jako vždy, bychom pak museli eh, vybírat mezi tím, co provedeme a co ne. A pokud bychom se rozhodli pro mechanismus civilní ochrany Unie, tak bychom pak třeba museli seškrtat například stipendia v rámci programu Erasmus, eh, protože programy prostě mají nějaké finanční potřeby a když zahájíme nový program, tak musíme najít nové peníze a proto podpoříme návrh zpravodaje. Ano, děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil ze, eh, o slovo, takže požádám komisi, pokud chce, aby vyjádřila své stanovisko k této věci. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Chci poděkovat eh, zpravodaji za podporu návrhu a také chci poděkovat dalším poslancům, kteří vystoupili. Chci zmínit jednu věc, která se týká tedy přesměrování. Myslím, že návrh komise velmi se přiblížil stanovisku zpravodaje a my ve skutečnosti navrhujeme 90 eh, čerstvých prostředků z nástroje flexibility a jenom 12 přesměrování v našem návrhu. Takže to je skutečně velmi blízko stanovisku zpravodaje. A co se týče položek, které jsme navrhli pro některé skromné přesměrování, je to zejména oblast spravedlnosti a rovnost práv. Ty nástroje v těchto oblastech, kde bohužel jsme svědky nedostatečného plnění v minulých letech. Takže jsme si nevybrali tyto položky bez pečlivého vyhodnocení. Došlo tam k problémům s plněním a věříme, že ten skromný návrh přesměrování zajišťuje dostatečnou dostupnost ve finančním programování pro léta 2019 a 2020 aby tyto programy mohly i tak plynule pokračovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi. Máme trošku náskok, takže bych ještě mohl dát panu Depresovi zhruba čtyři minuty, ale teď přišel stínový zpravodaj za sociální demokraty, tak protože máme čas, tak prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, omlouvám se za spoždění. Vážený pane zpravodaji, děkuji za návrh stanoviska, se kte- který mohu podpořit na mnoha, mnoha věcech co se týká návrhu k ohledně mechanismu ochrany proti přírodním katastrofám, požaduji to, považuji ho za relativně správný, protože máme zde určit, v oblasti prevence proti katastrofám musíme pracovat. V roce 2013 jsme zažili mm, některé katastrofy s tragickými úmrtími a reakce nefungovala tak efektivně, jak by měla. Mhm. Takže a potom jsme čelili ještě dalším katastrofám. Takže v zásadě si myslím, že je, co jsou, že je ten návrh správný, potom by se, um, co se týká posílení kolektivní schopnosti Evropské unie prostřednictvím vytvoření speciální rezervy, která by měla být pod kontrolou a vedení, řízením komise v některých státech panuje ještě určitá nejistota, jak by to řízení konkrétně probíhalo z Bruselu. O tom si myslím, že ještě budeme muset hovořit. Co se týká financování, souhlasím, eh, že by se využíval nástroj pro flexibilitu v letech 2018 až 2020, jako tady jako jinde platí pravidlo, že pro nové, na, nové návrhy nebo projekty by měly být podpořeny novými prostředky. Nicméně si a myslím si, že je tedy dobré, že tento, na, že tento návrh je tedy předložen v této podobě. Děkuji, pane zpravodaj. Chcete si ještě vzít slovo na závěr? Evident, že ten mechanismus do protestu. Děkuji. Tento mechanismus civilní ochrany upřednostňuje prevenci. Prevence musí být prioritou, avšak současně musíme také říci, že je to v oblasti pravomocí členských států a ty společné prostředky pouze doplní ty zdroje, které existují v členských státech a když dojde k přírodní katastrofě, tak to podpoří členské státy, ať je to zemětřesení, lesní požár nebo jakákoliv jiná situace. Tyto další společné zdroje umožní záchranu životů. Když se podíváte na toto číslo, když ho podělíte počtem členských států, tak je nakonec velmi nízké. Přispěje to k záchraně životů. A je třeba, aby ty společné prostředky skutečně byly realizovány co nejdříve a aby to rozhodnutí padlo co nejdříve v tomto směru. A z mého hlediska 280 milionů na léta 2018 až 2020 by měla být použita pro tu centrální rezervu. A to jsou skutečně drobné, když to podělíte počtem členských států, ale ty drobné mohou mít obrovský vliv a dopad. A přidaná hodnota v tomto směru je nesmírně důležitá věc. A věřím, že kolegové s tím budou souhlasit, že i členské státy s tím budou souhlasit a toto je tedy náš návrh. Ten návrh je 280 milionů financovaných z čerstvých zdrojů a díky nástroji flexibility bez eh, přesměrování. Lhůta je 27. března pro pozměňovací návrhy. Hlasovat se bude v Dubnu. Lépe řečeno 16. 17. května. Případný trialog v červnu a červenci a snad se to dá rychle vyřešit i na plénu. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji tak bych vás chtěl ještě upozornit na to, že nás sekretariát dnes odpoledne by rozešle pozměněný návrh komise. Změnilo se číslování odstavců, takže bude zasláno korrigendum. Takže vás prosím, abyste u to pozměňovacích návrhů zohlednili toto nové číslování, aby nedošlo k nějakým chybám nebo k omylům. A tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho dnešního programu, to je zpráva o pracovní cestě členů výboru do Irska 12. až 14. února. Ach, chtěl bych dát slovo kolegovi Rybigovi, jakožto vedoucímu této delegaci. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl sekretariátu poděkovat velmi explicitně za přípravu této cesty do Irska. Pro nás mm, to bylo velmi důležité, dostat brief, že jsme dostali briefing komise, Konala se také debata s občany a s nevládními organizacemi, se zástupci firem, také se starostou Dublinu. Měli jsme briefingy s akademiky, setkání se zástupci Evropské investiční banky, aby jsme, abychom viděli, co se tam udělalo. Měli jsme schůzku s fin- ministrem financí a s rozpočtovým výborem irského parlamentu. Navštívili jsme šest spolufinancovaných projektů. Myslím si, že nejdůležitější poselství jsou, že také v Irsku samozřejmě se intenzivně bude diskutovat o víceletém finančním rámci. Společná zemědělská politika a politika soudržnosti jsou tradiční pilíře, také výzkum, inovace, Erasmus+, plus jsou těžištěm také ta nová těžiště, která jsou naplánovaná v rozpočtu spolupráce v oblasti obrany například, jak to vypadá s vnějšími hranicemi Evropské unie, jaká má, jaké máme hlavní body v oblasti kybernetické kriminality, fake news, falešných zpráv, to jsou nosná témata. Žádný Brexit nebyl oficiálním tématem rozhovoru, ale samozřejmě, když jsme diskutovali o různých věcech, tak na to také došlo. Oni byli poměrně optimističtí. Ti hlavní par- partneři našich rozhovorů eh, věří v to, že tedy ta dohoda bude dojednána, že ta hlavní témata budou vyřešena. Také jsme samozřejmě diskutovali o to, jak by případně měly probíhat přípravy na eventuální tvrdý Brexit, hard Brexit, i když je naděje, že k tomu to nedojde. Objevila se také otázka vnitřně politických záležitostí Velké Británie. Část, hovořilo se o severním Irsku, samozřejmě otázka Gibraltaru, Skotska, jaká vnitřně politická dynamika jak na to nahlížejí. I zde nás poměrně uklidňovali a řekli, že také spolupráce v oblasti energetiky do budoucna je zajištěna. Takže v podstatě měli pozitivní e, stanovisko a e, nějaké specifické přípravy na tvrdý Brexit nejsou naplánovány, nevěnují se nějak intenzivně tomuto tématu a případně tedy mm, by eh, roz, také pracuje na scénáři, že by jeden z těch třech parlamentů neodsouhlasil dohodu o Brexitu. Jsou tam určité projekty, které jsou spolufinancovány z Evropské unie. Viděli jsme, že se to odvádí, na, dělá na profesionální a velmi kvalitní úrovni, takže z tohoto hlediska pozitivní předseda. Děkuji, pane Rybigu. Vidím, že se hlásí kolegyně o slovo. Já bych také chtěla poděkovat sekretariátu, odvedl skvělou práci při organizaci cesty a pro mě i kolegy bylo velice zajímavé seznámit se situací přítom tam. Když jsme mluvili o Brexitu, já tedy nesdílím názor, že by lidé byli optimističtí. Myslím, že spíše si uvědomovali, že to není jenom otázka hranice, že to postihne celé Irsko. A je pro náš výbor skutečně důležité eh, uvědomit si, jak je tam Brexit vnímán a bylo dobré se eh, takto s tímto seznámit, protože to řeší vlastně ve všech částech Irska. Určitě bylo eh, to užitečné zase i pro lidi z Irska, když viděli, že Evropský parlament to bere vážně, bere vážně problematiku financování EU, jak se k tomu přistoupí a proto ta mise, myslím, byla velice důležitá. Zpráva je dobrá a chci poděkovat kolegům a zvláště sekretariátu za to, že odvedli výbornou práci. Děkuji. Ano, to by bylo to ne, ale budeme o tom diskutovat ještě ve vhodný okamžik. Takže děkuji. V podstatě jsme na konci našeho pořadu jednání. Sejdeme se příště 16. dubna v pondělí večer ve Štrasburském týdnu, abychom dali naše stanovisko, naše hodnocení k evropskému, k, k rozpočtu Evropské unie a další řádná schůze potom bude v Bruselu 23, a 24. dubna a tímto ukončuji naši schůzi. Děkuji.